Eh, prezident Rebelo de Souza, prezident de la République Portugal. Eh, prezident Souza, Portugalské republiky. milí kolegové kolegyně Děkuji za takto vřelé přijetí našeho dnešního čestného hosta, prezidenta Portugalské republiky. Pane prezidente, jste nikoli pouze vřele vítán zde na půdě Evropského parlamentu, ale naše vřelé přijetí má ještě dodatečnou eh, notu po volbách eh, v Portugalsku. Já jsem panu prezidentovi volal, abych mu poblahopřál a pan portugalský prezident mi tehdy sdělil. Já bych si přál, aby má první návštěva mimo Portugalsko směřovala právě do Evropského parlamentu. Jedná se nikoli pouze o symbolické gesto hlavy státu. Dámy a pánové, právě jsme intenzivně debatovali o postoji EU, o úloze právě vašeho státu v Evropské unii a já zacituji, co jste řekl. Moje návštěva zde je vyjádřením hlubokého proevropanství a rád bych, aby si Evropský parlament uvědomil, že Portugalsko má nyní hlavu státu, která považuje posilování mezinárodní politiky a evropskosti právě v Portugalsku. My jsme vám za to, pane prezidente, hluboce vděční. Máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, srdečně vám děkuji, pane předsedo, za tu čest, že jste mne pozval eh, do Eh, tohoto domu demokracie přesně měsíc poté, co jsem nastoupil do úřadu předsedy Portugalské republiky. A děkuji vám, pane předsedo Martine Šulci, za to, že nyní mohu pohovořit k legitimním zástupcům evropské populace. A tento dům demokracie je opravdovým domem demokracie, protože žádná jiná evropská instituce v takovém rozsahu nepředstavuje ty základní principy svobody, bezpečnosti, humanismu, účasti občanů. Je to tato sněmovna. Každý z vás, každý z členů představuje všechny tyto hodnoty a zaručuje je to, eh, že dnes mohu být dnes mezi vámi, eh, je pro mne velice významné. Je to také uh, znamením Eh, mého opravdu osobního zapojení, které se zrodilo již z takového dlouhodobého záměru. Já patřím do té generace Portugalců, pro které Evropa a integrace do Evropy byly snem, snem neoddělitelným od demokracie, od dekolonizace, od ekonomického rozvoje a sociální spravedlnosti. Proměna eh, diktatury v demokracii znamenala ukončit eh, vládu impéria a také utvrdit naši náležitost Portugalska do Evropy, tedy do této geografické, historické a kulturní kolébky. A také to znamenalo, že vlastně Evropa už od 60. let minulého století byla hlavním cílem naší migrace a hlavním ekonomickým partnerem. Věřili jsme v Evropu jako takovou, představovala pro nás příklad míru, solidarity, růstu, sociální rovnosti a kultury a nahlíželi jsme na ní jako na takovou pobídku pro budování nového Portugalska. A proto s určitým stezkem nyní vzpomínám na první univerzitní delegaci do tehdejšího společenství, jejichž jsem byl členem v tom složitém období naší revoluce, a nebo na to, jaký vliv měla Evropa na moji aktivitu tehdejšího mladého poslance v obdobím v období let 75 až 76. A proto jsem opravdu zavibroval, když přišlo, eh, přišla žádost o přistoupení v roce 77 eh, s dlouhými vyjednáváními, která se táhla až do roku 85. Také když jsme se začali, eh, začali budovat jednotnou měnu a tehdy, jakožto lídr opozice, jsem vlastně umožnil schůdnost tří rozpočtů, státních rozpočtů v rámci minoritní vlády a přispěl jsem tak ke vstupu Portugalska do eurozóny. A také mi dovolte, abych vyjádřil, jakou Hrdost jsem cítil, když byl zvolen Portugalec José Manuel Durão Barroso předsedem Evropské komise. A stejně tak chci vyjádřit, jakou hrdost cítím za veškeré aktivity portugalských poslanců a mám na mysli opravdu všech portugalských poslanců v této sněmovně. Ta eh, dávná a silná přesvědčení se nikdy nemění. I nadále jsem přesvědčen, jak nezaměnitelnou roli hraje Evropská unie v Evropě a ve světě. A pokud bude demokracie, Portugalsko bude i nadále, nadále věrné této konstantě v rámci své národní strategii se všemi svými prezidenty a se všemi svými vládami. Portugalsko si letos připomíná 40 let od eh, podepsání své ústavy, tedy zakládající charty zaručující svobodu a demokracii v Portugalsku. Pro konsolidaci portugalské demokracie Evropská společenství hrála zásadní roli. Byla i nadále eh, je zásadním příspěvkem Evropské unie pro rozvoj mé země a také pro zlepšení kvality života našeho národa. Portugalsko dokázalo úspěšně využít eh, strukturální fondy z Evropy, zmodernizovalo svoji produkci, kvalifikovalo pracovní sílu a vybudovalo základní infrastruktury. Ale aby se mohlo uspůsobit evropským pravidlům, Portugalsko muselo za 12 let učinit kroky, které silné ekonomiky učinily za více než 40 let. A v mezidobí muselo dekolonizovat za dva roky, přijalo a integrovalo mezi svých 9 milionů obyvatel 700 tisíc občanů, zejména z afrických, portugalsky mluvících zemí. Dále e, zažívalo to, že až do roku 82 u nás vládla vojenská moc. E, Vzešli jsme z ekonomiky, která byla částečně koloniální, rurální a uzavřená a přešli jsme do evropské a globalizované ekonomiky, která byla otevřená, postupně se reprivatizovala a umožňovali jsme další druhy služeb a nová odvětví průmyslu. No a cena za tyto velké změny v tak krátkém období eh, byla nesmírná. Využili jsme proto komunitární fondy a podpora Evropské eh, unie byla naprosto zásadní pro naši eh, konsolidaci. Světová a evropská krize z období 2008 až 2009 se připojila k strukturálním problémům, které jsme museli i tehdy řešit. A navíc v období tří let jsme byli podrobeni programu úprav, eh, vedeného ze strany Evropské komise, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu. To naprosto otestovalo historickou schopnost Portugalců, zda jsou schopni čelit krizím a předkládat osobní oběti takovým způsobem, aby se dosáhlo finanční rovnosti interní i externí. Jakožto prezident Portugalské republiky jsem opravdu hrdý, že mohu nyní stát před touto sněmovnou a mohu říci, Evropa poskytla podporu Portugalsku a Portugalsko dostalo svým závazkům a vzešlo s čistým štítem z tohoto programu úprav. A nyní Portugalsko i nadále chce zajišťovat a pokračovat ve finanční rovnováze. Snaží se kontrolovat své veřejné zadlužení a zároveň také kompenzuje ty sociální sektory, které byly nejvíce postižené v minulosti. Věříme tomu, že um, také soukromé investice a vývoz a navýšení eh, spotřeby ze strany eh, rodin bude eh, povede k cestě růstu a zaměstnanosti. Je to cesta, která je složitá, ale je to odlišná cesta, cesta, kterou řídila vláda, která která ta předchozí vláda byla odlišná od naší. Nyní máme proevropskou vládu a v našem parlamentu zasedají zástupci samozřejmě i těch dvou největších evropských rodin, ale i další menší, které v minulosti neměly přístup k, k, k zásadním funkcím. Nyní tedy tu máme zapuštěné kořeny proto, abych nyní mohl říci, že nyní jakožto prezident všech Portugalců si myslím, že je zapotřebí spacifikovat, oddramatizovat, zacelovat rány a budovat koncenzi, koncenzus. A to mé sdělení je následující, dámy a pánové. Stabilita, zamítání politických krizí, ke kterým se připojují také ekonomické a sociální krize, snažit se hledat eh, rozsáhlé sdílení názorů, konvergence, posilovat finanční systém. A ten nedávný krok může být takovým dobrým znamením a opravdu upřímné eh, přání, že posílíme také soudní systém, eh, umožníme kapitalizaci podniků a umožníme sociální eh, kohezi. Myslím si a upřímně v to věřím, že před námi stojí složitá cesta, která ale povede opravdu ke sladění finančních potřeb, ale také sociálních potřeb a podpoří dynamiku interního trhu. Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem opravdu nenapravitelným proevropanem a Evropa, o které jsem sníval a o které sním a o které sní většina Portugalců, ta čelí velkým výzvám, které jsou mnohem složitější než ty, kterým čelila v minulosti. Jsou to ty eh, výzvy, které nám říkají, že nyní není čas na to, abychom váhali anebo se vzdali. Ta reflexe o budoucnosti Evropské unii by měla umožnit nový model. Eh, měl by to být model, který také umožní i nadále pokračovat v období míru a prosperity je třeba pokračovat i nadále v tom, že budeme zabraňovat ksenofobnímu druhu chování, bojovat proti vyhrocenému nacionalismu, proti sterilnímu šovinismu. Budeme odmítat izolovanost. To je, myslím, naprosto jasné sdělení, které je třeba i nadále, eh, řídi, eh, nadále šířit. Ta debata o Evropské unii do té se zapojily nové výzvy a myslím si, že bude plnohodnotná a úspěšná, pokud opravdu vyslechneme všechna očekávání našich občanů. Oni očekávají prostor svobody, bezpečnosti, spravedlnosti, eh, území plné blahobytu a solidarity. A proto je naprosto zásadní, aby lídři Evropy a národních států opravdu věnovali pozornost těmto aspiracím občanů a převzali si je za své. Jsou to naše zásadní demokratické hodnoty a je nezbytné se přiblížit k občanům. Evropa, o které já s ním, by měla být jednotná a solidární, jak interně, tak externě měla by věnovat pozornost dalším novým příchozím a přát si, aby od nás další neodcházeli. Měli bychom se snažit hledat řešení, společná řešení pro možné sociální dopady válek v našem sousedství, konkrétně v případě uprchlíků. To je příklad, kdy eh, Portugalsko tady opravdu jde příkladem, co se týče proporce jejich počtu obyvatel, protože jsme opravdu prokázali všem i velkým zemím v Evropě, že jsme dokázali do naší portugalské společnosti zahrnout mnohem větší množství uprchlíků. A tato situace si vyžaduje, aby zásadní situace nebyly zapomínány jenom tím, že se budou uzavírat krátkodobé dohody, že tu nebudeme eh, spochybňovat evropskou solidaritu. Evropa, o které já ním již trumf, eh, již zvítězila mnohokrát v minulosti nad barbarstvím a totalitními režimy, dokáže jistě i nyní zvítězit eh, proti hrozbám náboženského fanatismu nebo politického či fanatismu či terorismu. Myslím si, že bychom nyní měli být opravdu solidární vůči takovému kontextu. A tady bych chtěl ještě jednou vyjádřit solidaritu s Francií a s Belgií. Evropa, o které já s ním se snaží mít opravdovou světovou váhu v globálním měřítku. Přeje si, aby její hlas byl vyslyšen a aby byla lídrem v mezinárodních univerzálních kauzách. Mezi nimi je třeba finanční transparentnost, kdy se prokáže, že se tu neoví, neza, neuzavírají nějaké nekalé pakty. Evropa si přeje být také lídrem v otázkách environmentálních. Evropa, o které já s ním, si přeje být si přeje, aby také politika a právo byly vždy platné. Evropa si přeje aby v ní žili míru milovně národy, abychom znovu získali naše voliče, abychom nezapomínali na ty nejmladší, nezapomínali na ty, kteří mají špatné pracovní podmínky. Evropa, o které já sním, má jak v Portugalsku, tak v celé Evropě obrovské legie snílků, kteří sdílejí společný sen, tedy Evropu, která je takovým nosičem svobody, spravedlnosti, demokracie, solidarity, transparentnosti a lidového zakořenění. Evropa, o které já sním, Eh, má Portugalsko v přední linii a je a měla by být optimistická, protože v opačném případě to nebude Evropa, nebude symbolem budoucnosti. Evropa, o které já s ním má i nadále na mysli to, co Portugalsko v minulosti Evropě přineslo nové kontinenty, nové kultury, nové civilizace a to nás obrovsky obohatilo. A Portugalsko, která já k vám nyní přináším, eh, překonalo moře, eh, doplulo k vzdáleným ostrovům, ale nikdy nezapomenulo na to, že patří do země Homéra, Shakespearea, Goetheho, Prusta, Cervantes, Danteho, Joyce, Strindberga, Kundery, Kafky. Žimborské a Pesoji a mnoha, mnoha dalších. My jsme Evropané a my navždy budeme Evropany. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane prezidente. Tady opravdu, myslím si, nemusím k tomu nic dodávat. Milí kolegové, kolegyně, přeji vám mnoho úspěchu a pane prezidente, vy jste vždy vítán, pokud se chcete stavit. No a rozhodně vám děkuji za vaše vřelá slova, která vdechla naději a odvahu. Vidíme, že opravdu evropanství se zde těší většinové podpoře. Děkuji vám. chiede la parola? Buongiorno. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Začneme s hlasování, ale nejprve chce slovo kolega Weigl, prosím. Grazie, prezidente. Spoštovaní, ta parlament je 17. Vážení zhromáždění, tato sněmovna 17. prosince loňského roku eh, přehlasovala usnesení o lidských právech a demokracii. V kapitole 78 tohoto usnesení se hovoří mezi jinými o pronásledování a sledování lidských práv v Sahelu. Nyní máme hladovku mladých lidí v Maroku. Marocký soud je nespravedlivě odsoudil a já se obracím na předsedu tohoto parlamentu a na komisi, aby v kontaktu s marockými úřady apelovali na nápravu a předají vzkaz této sněmovny, aby propustili tyto mladé lidi. Děkuji, pane Weigl. Děkuji, pane Weigl. Nyní přejdeme k hlasování, ale nejprve dvě Eh, informace 10. března pan předseda Falc udělal sankci panu Bejovi za to, že hlasoval s kartičkou paní Lpenové. A 11. dubna v pondělí předsednictvo eh, prověřilo eh, odvolání předložené panem Bej a jednomyslně potvrdilo rozhodnutí předsedy Šulce, to znamená uložit panu Bejovi sankci spočívající v tom, že přijde o své diety